Nous reprenons nos travaux. Milí kolegové, zahájíme opět naši práci. A slovo má Monika Holmajerová a bude hovořit o nástroj pro integrovanou zprávu hranic a víza. Možná by bylo vhodné, kdyby pan Fernandeš nahradil. Ano, pokusím se o to. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Paní zpravodajka Holmajerová se odmlouvá za to, že zde nemůže být. A já jménem paní Holmajerové tedy vám eh, představím tuto zprávu o nástroje pro finanční podporu zprávy hranic a výš jako součásti Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Je to tedy návrh nařízení Evropského parlamentu a rady. Evropský parlament má zásadu, která by měla být respektována. A tam jde o to, že pokud se zvolí nové úkoly nebo nastaví nové priority, tak bychom je měli pod, mít podloženy dodatečnými finančními prostředky, což dává naprosto smysl. Pokud se tedy objeví nějaké nové potřeby a nějak se na to zareaguje, tak není možné, aby prostředky, které se na to dali, ještě sníží výdaje na něco jiného, například uvnitř členských států, to by nebylo efektivní. Tedy, co se týče evropského rozpočtu, nemůžeme dovolit, aby se nové politiky financovaly na úkor starých politik a programů, které byly úspěšné. Na tom se jistě všichni shodneme, že potřebujeme bezpečnou Evropskou unii, že je třeba chránit naše vnější hranice, a proto eh, vítáme tento návrh a já musím říct, že částky, které jsou ve zprávě, jsou správné. Samozřejmě se to také opírá rozhodnutí výboru pro rozpočet, že je třeba zatím, že je to tedy zatím běžných cenách. Co se týče vízové politiky a zprávy hranic, to jsou dva nástroje, které jsou začleněny do tohoto fondu. Jednak je to nástroj pro náklady za vybavení a pak nástroj na řízení hranic. E, toto stanovisko paní Holmajerové e, obsahuje 14 pozměňovacích návrhů. Jak už jsem o tom hovořil, návrh komise vítáme. Je to pozitivní návrh. A paní zpravodajka hovoří také o tom, že je třeba, abychom se poučili z minulosti a někdy byla velice dramatická, abychom se použiti, poučili z těch zkušeností, které za sebou máme a proto je skutečně důležité, abychom zrealizovali tento fond. Transparentnost, bezpečnost, předvídatelnost, toto vše je důležité. Podle paní zpravodajky by měla komise také pomoci členským státům v rámci provádění a dosahování těchto cílů. To je priorita Evropské unie. Jak už jsem to říkal, je třeba na to vyhradit dodatečné finanční prostředky, ale Musí to být také finanční prostředky, které budou zpravovány transparentním způsobem, nebyrokratickým způsobem, tedy je třeba myslet zejména na zjednodušení, které je zásadní pro to, abychom dosáhli cíle tohoto nového návrhu. A tento nový úkol, tyto naše nové cíle, na to, že potřebují dotatečné zdroje, potřebují hlavně také dostatečné zdroje. Děkuji mnohokrát. Děkuji předseda, děkuji Jose Manuelovi za představení stanoviska. Jehož autorkou je Monika Holmajer. Kdo si přeje vystoupit? Paní Gadiarava Zabal, ne? Reakce nejsou což svědčí o tom, že jste pro, že podporujete tento návrh, který právě představil pan Fernandeš. A abychom to za, uzavřeli. Pane Fernandeši, chcete ještě na závěr něco dodat? Ne? Možná pan Kirsos se k nám připojí. Možná. Možná by bylo tedy vhodné, aby Alan Lamasur nám představil svůj návrh stanoviska, který se týká zřízení Evropského obraného fondu. Pane předsedo, jsem vám k službám. My si vás rádi vyslechneme, říká předseda pan Lamasur. Výbor pro rozpočet měl dát stanovisko k návrhu nařízení, za který je zodpovědný výbor ITRE a je to tedy nařízení, které vytváří Evropský obraný fond. My jsme tuto záležitost sledovali už od počátku a naším úkolem bylo vyslovit se ke dvěma akcím, které už byly podniknuty a které se teď realizují. První je přípravná akce v oblasti výzkumu, obraného výzkumu. Jistě si vzpomínáte, že je to 90 milionů na tři roky, 25 milionů už bylo vydáno na rok 2017, tedy loni. A první výzva k předkládání návrhu byla už vydána a týká se to dotací, které budou platit od roku 2018. Evropský program průmyslového rozvoje v oblasti obrany, tedy zpráva paní Grostet, má za cíl vytvořit program, dvouletý program na roky 2019 až 2020, aby se podporoval ne tedy výzkum, už ne výzkum, ale konkurenceschopnost a inovační kapacita obraného průmyslu. A tam bude přiděleno 500 tisíc eur na dva roky. Je to návrh, který budeme mít v příštím víceletém finančním rámci, to znamená po roce 2020. A Musíme si připomenout, že Evropský obranný fond má spočívat v tom, že se vlastně spojí a posílí ty dvě akce, které už jsem zde zmínil, to znamená ta výzkumná část, což je ta přípravná akce, a potom ta část týkající se kapacity, což je program průmyslového rozvoje, o kterém jsem se tady zmínil. A tento fond by měl mít 13 miliard eur na celé programové období, tedy víceletého finančního rámce. To znamená, 5% má být určeno na takzvané zlomové technologie. Já nebudu zdůrazňovat politický dosah této novinky. Rozpočtový výbor o tom už hovořil několikrát. Fakt, že Evropská unie zasahuje do obraných záležitostí a věnuje tomu část svého rozpočtu, který tedy začal velmi skromně, ale v příštím období získá podstatný rozměr, svědčí o politické a strategické dimenzi. Podle nařízení by se měla posílit nezávislost eh, a strategická autonomie Unie, což je jeden z hlavních, jedno z hlavních kritérií způsobilosti, které navrhuje Evropská komise. Mělo by se dohlížet na evropský charakter podniku, aby tedy ti výzkumníci či ti pracovníci sídlili v Evropské unii a aby tyto finance byly využity na rozvoj čistě evropských kapacit, zatímco celá řada našich zemí, pokud jde o zbrojení, závisí zcela či z velké části na zahraničí. A toto je tedy princip evropské preference, který by se zde měl začít uplatňovat. Nařízení zároveň navrhuje, a já s tím pochopitelně souhlasím, že tyto programy musí povzbuzovat spolupráci mezi evropskými podniky, aniž by představovaly nějaké překážky pro konkurenci, pro volnou soutěž a výkonnost průmyslových podniků. Pokud je o návrh komise, Předložil jsem asi 12 pozměňovacích návrhů, aby se upřesnily určité body, a doplnili doplnila některá znění Evropské komise, či pozměnila. Je jasné, že financování musí brát v úvahu specifika obraného sektoru, především pokud jde o tzv. způsobilé výdaje, ale také nepřímé výdaje a subdodavatelské výdaje, výdaje na subdodávky. Já jsem nakloněn tomu, aby bylo zajištěno také zaplacení nepřímých výdajů, ale na účetní bázi, která bude potvrzena národními orgány. A tento vzorec bude alternativou k systému toho 25% paušálu za nepřímé výdaje, nepřímé náklady, jak navrhuje zpravodaj z výboru ITRE. To podle mě musí být realizováno pod kontrolou účetního dvora. Určitě bude dosažen poměrně široký konsenzus, aby, jak se navrhuje v nařízení, malé a střední podniky byly tímto fondem co nejvíce zasaženy. Musíme tedy provést takzvaně pozitivní diskriminaci malých a středních podniků určitých zemí. Evropským zájmem je, aby z dlouhodobého hlediska byly tyto aktivity poměrně široce rozděleny mezi všemi zeměmi. Pokud chceme být efektivní, musíme vycházet z již existujícího průmyslového potenciálu, to znamená, musíme se snažit o modernizaci stávajícího zařízení. V některých zemích eh, je ta úroveň opravdu špičková a my bychom neměli brzdit eh, aktualizaci a modernizaci naší průmyslové báze tím, že bychom eh, zaváděli kritéria, která by chtěla opak. Já nejsem proti systému bonusu pro malé a střední podniky určitých zemí, ale navrhuji, podstatě, aby zde byly dvě kategorie malých a středních podniků. Bez ohledu na to, o jaké malé a střední podniky se jedná, tak by všechny měly mít právo na ten určitý základ a pak by zde měl být bonus navíc pro malé a střední podniky zemí, které nejsou součástí konzorcí konzorcia, což je tedy ten hlavní podnik, který realizuje dodávky a který potom si najímá subdodavatele první, druhé či třetí úrovně. To si myslíme, že by mohl být kompromis, který nám umožní pomoci všem malým a středním podnikům bonusem navíc v těch zemích, které v současné době nemají silný zbrojní průmysl. Jsem také pro, aby příjemci financování z Evropského obraného fondu měli eventuálně přístup, pokud splní podmínky, k finančním nástrojům z programu nebo projektu Invest EU. Nevím, proč by to mělo být exkluzivní financování? Ke kontrole používání prostředků. Myslím, že mechanismus navrhovaný tímto nařízením, tak jak ho vidí zpravodaj z výboru ITRE, je nedostačující. Já navrhuji zvláštní zprávu účetního dvora která by měla být prezentována také před naším výborem, aby to tedy bylo součástí tohoto nařízení. To jsou tedy hlavní pozměňovací návrhy pro rozpočtový výbor. Děkuji, děkuji za představení návrhu stanoviska i pozměňovacích návrhů, které hodláte předložit. Stínová zpravodajka Paní Hoffman je asi zde zastupována Aider Guardiasabal. Ano, děkuji. Onemocněla na poslední chvíli, takže nemám příliš mnoho informací. Pokud jde o tu ryze rozpočtovou část a o ta čísla, tak souhlasíme, protože jsou v linii toho, co jsme dohodli. Pak jsou tam dva pozměňovací návrhy, šest, to je účet britských podniků, a jedenáct, což jsou finanční nástroje a Invest EU, to jsou věci, ke kterým určitě v mé frakci povedeme hlubší diskuzi, především pokud jde o tu část Invest EU, protože když jsme hovořili o tomto programu, tak už existovaly pochybnosti o tom, zda bychom měli tento program využít také pro obranu, nebo ne. To je zatím vše, co mohu říci, budeme na tom určitě pracovat. Merci. Děkuji. Pan Paet možná požádal pana Depreze? Ne? Kdo další chce vystoupit? Pane zpravodaj, vy jste říkal, že je to velmi politický program, který musí přispět ke strategické autonomii Evropské unie. Nemohli bychom cestou pozměňovacího návrhu sem eh, vnést takovou trošku provokativní výzvu členským státům, aby vyhodnotili účinnost eh, výdajů, které vynakládají na obranu a aby tedy označili ty výdaje, které nejsou efektivní a které by mohly být eh, využity na evropské úrovni. To by umožnilo, aby ty špatně využité prostředky na národní úrovni byly využity v evropském rozpočtu, aniž by se musel jinak navyšovat. A to by mohla být cesta, jak posílit evropskou přidanou hodnotu. Pane předsedo, já vám oběma rukama tleskám. Já ten pozměňovací návrh předložím. No vy jste mě prostě předběhl. Máme deadline na 10. října a do té doby můžeme něco takového předložit. Já v tom vidím opravdu jenom výhody, abychom předložili pozměňovací návrh v tomto smyslu. Protože u obrany je jedním z paradoxů debaty, která je stará jako sama Evropská unie, samo Evropské společenství. Pravidelně se zvedají hlasy, které nás varují před duplikací výdajů z NATO a obraných výdajů Evropské unie. Pravda je, že ta skvělá duplicita, která existuje v současné době, je, že máme 28 rozpočtů na obranu 28 členských zemí které mají své obrané nástroje a žádný z nich nedokáže říct, k čemu by sloužily v případě konkrétní krize. A žádná z našich zemí, ani ta naše, která je jedna z nejlépe vyzbrojených, není schopna vést válku sama o sobě. Takže to je oblast, eh, kde jsou opravdu obrovská ložiska úspor a přitom eh, je zde také možnost obrovsky navýšit bezpečnost Evropy. Takže opravdu to napíšeme, podepíšeme a určitě to podepíší i kolegové, kteří souhlasí s tímto náhledem. To je ovšem otázka, která by mohla široce otevřít té dveře imigraci. Já si myslím, že by v případě, jako bylo třeba arabské jaro, se jasně ukázalo, že žádný stát už nedokáže sám jednat. Došlo k tomu, že za občanské války v Sýrii se miliony lidí dali do pohybu, takže bylo by dobré kdybychom eh, tuto věc potrhli. Já bych opravdu neodolal tomuto pokušení. Myslím si, že by bylo vhodné předložit pozměňovací návrh. Ano, pane předsedo, já musím říci, že tady náš eh, výbor plně plní svoji funkci. Musíme velmi důrazně říci výboru ITRE, že tento fond má zlepšit efektivitu našich 28 systému obraných systémů a přinést nám velké úspory. Lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů je 15 hodin 10. října a týká se to všech pozměňovacích návrhů, které mohou být předloženy. Rozpočtový výbor se vysloví 5. listopadu. Děkuji panu Lamasurovi a paní Gardia Saval. A nyní dávám slovo našemu kolegovi Kircosovi, který bude hovořit o nástroji celní kontroly. Thank you, president. Děkuji, pane předsedo. Ehm, návrh mého stanoviska pro výbor pro rozpočet se týká zřízení nástroje pro finanční podporu v rámci integrované kontroly hranic, podpora vybavení pro celní kontrolu v rámci Fondu pro integrovanou zprávu hranic. Příslušným výborem je výbor IMCO. Je to velice stručné technické stanovisko. Mám dva pozměňovací návrhy za jedna. Za prvé číslo na základě reálných cen, tak jak to bylo domluveno s koordinátory. A druhý pozměňovací návrh se týká explicitně v úvodním ustanovení uvést zásady finančního nařízení, tak jak to bylo i v nařízení programu 272 a úplně nejdůležitější jsou čísla týkající se implementace finančního nástroje pro období 2020 až 20, 21 až 27 a to by mělo být 1 miliarda 149 tisíc eur. E, na základě cen z roku 2018 by to bylo 1 miliarda 300 milionů v současných cenách. Finanční částka by měla být pozměněna v souladu s usnesením Evropského parlamenta ze 14. března a 13. května v příštím víceletém finančním rámci a může být eh, může mohou tam, může dojít dalšímu přizpůsobení čísel až na 1,3 HDP příjmu e u 27. Jedinou dodatečnou ještě myšlenkou, kterou jsme navrhli, bylo začlenění pracovního programu v rámci aktu v přenesené pravomoci, aby i parlament měl právo spolurozhodování rozhodování Eh, i v rámci horizontu 2020, což by bylo v souladu se stávající praktikou, ale bylo by to dobré, kdyby příslušný výbor IMKO navrhl právě tuto změnu. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji. Dívám se na stínové zpravodaje. Paní Hoffman. Paní Garazabal? Ne. Pan Ali? Pan Depre? Ne. Nebo ano? Ne. V tom případě se domnívám, že tady zaznělo to podstatné. Mlčení stínových zpravodajů to vlastně dokládá, pane zpravodaj. Pozměňovací návrhy mohou být předloženy do 12 hodin 12. října. Výbor pro rozpočet se jimi bude zaobírat a bude o nich hlasovat 5. listopadu. A nyní Počkáme na našeho kolega Ovalda, který má stanovisko ke kreativní Evropě. Děkuji vám, pane předsedo. Kreativní průmysl eh, byl nahlížen eh, jako něco nedůležitého, co nepřispívá nějak významně k hospodářskému rozvoji, k ekonomice, ale toto je samozřejmě špatné nevnímání rozvoje eh, Kulturní průmysl přispívá významnou měrou k evropskému hospodářství a i prostřednictvím eh, vytváření různých her, které operují v mnoha milionových částkách a je třeba, aby Evropa byla konkurenceschopná i v této oblasti. Celá řada tohoto průmyslové odvětví přináší velký zisk, vykazuje se excelentností a nepotřebuje bezpodmínečně podporu. Avšak je tady také celá řada těch, kteří cítí, že je třeba, aby, eh, aby i kreativní průmysl podporoval kulturní rozvoj na základě vědy. A proto tento program pro kreativní Evropu má velký význam pro posílení kreativity jak v oblasti tradičních kultur, tak v rozvoji nových business modelů, v produktivitě lingvistické rozmanitosti. A tento program má svou významnou roli. K tomuto stanovisku já jsem předložil osm pozměňovacích návrhů, eh, které odrážejí trvale udržitelné cíle tisíciletí spočívající na konzistentnosti čísel, která byla zahrnuta do více letého finančního rámce na základě konstantních reálných cen a snažil jsem se protože si myslím, že to je relevantní, aby se zlepšila transparentnost a výkaz eh, při implementaci programů. I eh, nejenom o programu z evropských, ale i programu z třetích zemí. Eh, tyto příspěvky jsou významné proto, aby se zajistil přístup k programům, a také efektivita těchto programů a eh, to, co skýtej sice možnost rozvoje dovedností. A Velice významná je právě ta značka excelentnosti, kterou Evropská komise rozvinula ve svém návrhu. Toto je program, kde není kde je veliká poptávka a není tedy jasné, eh, jak správně vybrat ty, kteří mohou ty programy, které tedy by měly být způsobilé pro podporu a do jaké míry jejich program tedy eh, je v souladu s eh, těmi vypsanými tématy. Eh, v současné době stanovisko používá čísla z víceletého finančního rámce a budu pokračovat v diskusích se svými kolegy, abychom se snažili navýšit nějakým způsobem částku určenou na tento program abychom ještě lépe na základě té dohodnuté částky stanovili postoj Evropského parlamentu k tomuto programu. Pro dvě instituce, které se staly součástí Evropské kulturní krajiny. To je Evropská filmová organizace, která vykázala o velik která má velkou zásluhu v představování evropských filmů napříč Evropskou unii. A program pro kreativitu by právě získával prostředky právě z tohoto programu. E, není o tom zmínka v pozměňovacích návrzích, protože to není nezbytné, ale já jsem jenom chtěl na to upozornit. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji vám, děkuji vám, kolegové, v tom případě nyní dám slovo stínovému zpravodaji. Děkuji mnohokrát. Je opravdu výborné, co tu zaznělo. E, tady se jedná skutečně o tu zásadní otázku. Když hovoříme o kreativní Evropě, jsou, to je srdce Evropské unie. Vždyť Evropská unie spočívá na kultuře. Dnes se hovoří o hospodářských indikátorech, ale je důležité, abychom měli i kulturní indikátory abychom viděli, jak kreativní a nápaditá Evropa je. Ta částka, která je zde přidělená kulturnímu vývoji a kultuře, no to je vlastně velice málo když se podíváme na to, jaké rozměry to má pokrýt, ehm, z definice vyplývá, že Evropa je kultura. A každé euro, které jde do kultury, se vícenásobně vrací jak v přítomnosti, tak v budoucnosti Evropské unie. E, už tady zaznělo leco k akcím Evropské unie. Je tady řada otázek souvisejících s určitými podněty, které jsou velice zajímavé. Podívejme se na oblast médií. Tady to vypadá tak, že Evropa tak trochu postrádá šíření a osvětu svých vlastních hodnot, aby se dalo ukázat taky, že svět by vypadal úplně jinak, kdybychom Evropskou unii neměli. To znamená, že je třeba umět toto také správně podat. Sta tisíce dobrých věcí se dělá v tomto společenství. Ale nakonec tomu je vždycky tak, Eh, že se jenom nafoukne potom něco, co se nepovedlo. A já si myslím, že toto je tedy nesmírně významný sektor a proto je důležité, abychom dnes podporovali sdělovací prostředky ve všech zemích, abychom eh, je vyzvali k tomu, aby popisovali, co se skutečně děje, aby se zamezovalo fake news. A pane předsedo, ještě chci říci jednu věc ono to neúplně souvisí s tímto programem Kreativní Evropa, ale domnívám se, že je důležité, abychom měli speciální program v tomto rámci, abychom se zaměřili na to, aby byly chráněny kulturní statky nejenom Evropské unie, ale i v jiných zemích. Vidíme to přece, co se děje dnes a denně se ničí naše kulturní statky. Staré, cenné domy, v mé zemi na Kypru eh, eh, byla zničena památka eh, řeckých křesťanů a nedostali jsme žádné peníze z Evropské unie, abychom to mohli zrenovovat. A právě teď se ničí také křesťanské dědictví na Blízkém východě extremisté na Blízkém východě ničí památky a Evropská unie nic nedělá, není tam prezentní. My bychom si přáli, aby Evropská unie eh, také jednala konsekventně, důsledně i zde. Když se zeptáte občanů, v souvislosti s rozpočtem. Mají se vydávat peníze na takové záležitosti? No tak většina lidí by samozřejmě byla pro, protože by vám všichni řekli samozřejmě, že je třeba zachovávat křesťanské dědictví Evropské unie, jak uvnitř Evropské unie, tak mimo EU. A když bychom těm lidem řekli, no a máme dát peníze těm lidem, kteří ničí tyto křesťanské památky, no tak vám řeknou, no určitě ne. Ale i u nás se eh, u nás dochází k tomu, že tyto památky se ničí. Mm, a proto je třeba, abychom to zohlednili. Kdybychom se dnes zeptali těch 500 milionů evropských občan, občanů, máme financovat eh, nějakou zemi na Blízkém východě, řekli ne. A když řekneme, a co sankce pro evropské země některé, já si myslím, že nezávisle na tom je strašně důležité, abychom měli vždy na paměti, že kultura je prioritou a ta částka tady mm, nebude stačit, když si uvědomíme, oč se jedná o evropské kulturní statky a hodnoty. Ale já eh, se budu těšit na pozměňovací návrhy a zatím chci poděkovat kolegovi za předložení dobrého návrhu. Tady se skutečně jedná o význam kreativní Evropy, o zachování také naší tradice z minulosti. Děkuji. Merci. Děkuji. Připomínám, že rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví. To je asi jednodušší to takto říci, než vyčlenit na takovýto účel nějaké větší částky. Pan Jatenmaky, eh, pan Depre? Pane předsedo, vy jste to správně vyjádřil. Rád bych eh, řekl ostatním zpravodajům, že jsem si přečetl návrh, který se týká úvodního sledování 18 a článku 7.3, který se týká nutnosti každý rok zveřejňovat vůči rozpočtovému eh, orgánu ty eh, alokace do těch programů. To je, myslím, dobré, ale tady mám otázku, kterou chci použít komisi. Veškeré ty příspěvky třetích zemí do těch různých programů Evropské unie a o to jejich zveřejňování šlo. Ptám se tady, zda komise zveřejňuje nějaký syntetický dokument, kde bychom měli přehled eh, pro všechny programy Evropské unie právě o těch příspěvcích z jiných třetích zemí, které jsou přidruženy k některým z těchto programů. Existuje takovýto všeobecný dokument, nebo je to někde, eh, možná mi to uniklo. Já bych předseda doplnil doplňující otázku k otázce pana Depre. Pokud jsou tady příspěvky ze třetích zemí, Znamená to, že jsou vlastně eh, odečteny od těch eh, peněz, které eh, po, Unii? Pan Virel? Ano, děkuji, pane předsedo, pane Depre, pane De za otázky. Co se týče otázky pana Depre, musím se informovat, já nevím, zda by, nemá, nemá pocit, že dochází k nějakému při, přímému reportingu, který by nám poskytl globální přehled všech těch příspěvků z třetích zemí, ale já se budu informovat a pak vám velice brzy odpovím písemně. Co se týče otázky pana předsedy výboru, příspěvky třetích zemí a zda jsou to tedy při, při, eh, příjmy, které se vlastně jak si přidávají dodatečně k těm příjmům, které byly eh, odhlasovány rozpočtovým orgánem, takže zda to jde tedy nad rámec výfiletého eh, rámce a jeho stropu. Předseda na tento typ procedury To je podle mě proti zásadě univerzity rozpočtu, nebo veškeré rozpočty by měly financovat veškeré, veškeré příjmy by měly financovat veškeré výboje. A tady vidím, že evropský rozpočet tuto zásadu nerespektuje, ale on taky nerespektuje zásadu eh, rozpočtové jednoty, univerzality a další rozpočtové zásady. Ale Evropská unie, která dává rady všem různým dalším státům si dovolí něco a to mi připadá skutečně velmi zvláštní, pan Depré. Takové upřesnění. Když říkáte, že to jsou příjmy, které ne eh, vstupují do výpočtu stropu eh, finančního rámce, víceletého finančního rámce, ale eh, vstupují do výpočtu rozpočtu. Já se snažím tedy pochopit ten roční rozpočet. Jak to tedy tam vypadá v rámci ročních rozpočtů? Tam je na to prostor nebo ne? Ne, ne, ne, to nejsou e, rozpočtové prostředky, které jsou odhlasovány rozpočtovým orgánem. To jsou prostředky, které se k tomu přidávají. Přidávají se k tomu, co bylo odhlasováno rozpočtovým orgánem. To je velmi zvláštní, pan Depre. Okay. Bez mikrofonu. Asi by bylo lepší, kdybych použil svůj mikrofon. Dávám slovo eh, tedy panu Howardovi, našemu zpravodaji, aby to uzavřel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekal na to, až se vyjádříte k té věci, o které jsme hovořili. Já si myslím, že je to důležité. Nemůžeme hlasovat eh, o třetích příspěvcích, ale musíme alespoň vědět, co to je. Musí to být transparentní, co je vynakládáno v tomto programu, protože jak jinak mohou být rozhodnutí přijímána. Já doufám, že se to stane zjevnějším. A to je právě jeden z důvodů, proč jsem spustil tuto debatu. Já si nemyslím, že tento program má nějaké problémy s tím, aby odrážel evropskou křesťanskou kulturu a co dělá. Je to jasný odraz eh, kulturního smýšlení. A nemám pochybnosti o tom, že se odráží mnoha způsoby v tom, co někteří lidé úplně na první pohled nevidí, jako třeba hudba a tak dále. V každém případě je důležité, že i prostřednictvím tohoto programu bude kultura získávat podporu. Hovoří se o tvorbě různých eh, kanceláří ve třetích zemích. Eh, Moldavsko, Bělorusko, nevím, eh, třeba i snad v Turecku. Je důležité, aby se zde odrážely všechny ty kultury, které se teď postupně stávají mainstreamovými v Evropské unii, ale mají svůj původ v mnoha jiných zemích. Ale když se díváme na to, co ten program financuje, tak zvažte, že největší příjemce je Národní filmová škola, která sídlí v mém volebním obvodu. To je hlavní filmová škola. A ten program přináší podporu studentům, kteří jsou z 80 až 90 z jiných zemí Evropského 28. Říkám, že tady nemá cenu znovu objevovat již objevené. Tento program eh, už teď eh, přispívá na filmový průmysl. Bude to dělat i do budoucna. Děkuji vám a těším se na vaše pozměňovací návrhy a hlasování. Děkuji. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do 18 hodin 9. 9. října a 5. listopadu se bude hlasovat na rozpočtovém výboru. A nyní má slovo náš kolega Paul Rubik, program Digitální Evropa. <clears throat> Já Ano, děkuji, pane předsedo. Digitální Evropa a sestavení tohoto programu bude mít velký vliv na zaměstnanost a rozvoj HDP v Evropě. Předložili jsme jisté změny, které se týkaly čísel. Tady postoj parlamentu sice byl zohledněn, ale my jsme chtěli pro jistotu mít ty částky vyjádřené v konstantních, zafixované v konstantních cenách do roku 2018, aby tam nebyl žádný manévrovací prostor pro interpretaci. Komise by měla také zajistit, aby ty procesy překládání nabídek účastí na programy byly harmonizovány. My tady navrhujeme abychom zejména zohlednili situaci mladých podniků a taky malých a středních podniků. Překlady budou hotové do 27. září, pozměňovací návrhy 9. října a hlasování na výboru proběhne 5. listopadu. Děkuji. Děkuji. To je zásadní téma, které se týká naší budoucnosti. Nyní dám slovo stí novému zpravodaji kolegovi Dočovi. Mám pan Popa, další stínový zpravodaj. Pan Torvalds. Hlasem pan Adepre, možná. Poznámka mimo mikrofon. Tady nám tedy konverguje asi váš názor s názorem pana Rübiga. Nebo by se nám mohl představit svůj pohled na věc? Dobré, pane Rybigu, mám pocit, že je to velice tiché, ale povzbuzující svědectví, nebo tě mlčení parlamentu známkou moudrosti. Poznací návrhy mají být předloženy 9. října před 18. hodinou. A pane Rybigu, protože jste se právě dal do pohybu, tak eh, vás poprosím, abyste pokračoval a eh, představil nám program pro jednotný trh. Děkuji mnohokrát. To je v podstatě program, který se týká dvou třetin všech pracovníků v Evropě. Je to obrovský program pro malé a střední podniky, které vytváří 50 HDP a 80 daní, které v Evropě používáme a potřebujeme pro sociální politiku. A proto je podpora malých a středních podniků ve zvláštním zájmu Evropského parlamentu. I zde jsem stanovil, že částky je třeba vyjádřit v konstantních cenách za rok 2018, tak aby tam nebyl manévrovací prostor pro interpretaci. To mám tedy v pozměňovací návrhu. A pak jsem ještě e, do tohoto stanoviska, ještě před zveřejní stanoviska dostal od komise nové informace o nealokované části rozpočtu. Za to komisi děkuji. Veškeré další detaily o tomto doufám, že takto bude stílet s parlamentem i v budoucnu. Myslím si, že spolupráce s komisí je zde důležitá, neboť právě tento program pro malé a střední podniky je nutný a důležitý pro uchování stávajících programů, jejich zafixování a my jistě ještě předložíme pozměňovací návrhy. Pro nás je důležité, to je taková klíčová věta, zde na výboru jsme rozhodli a myslím si, že je to něco velice zásadního. Rozhodli jsme o zdvojení na prostředků pro KOSME a zachování financování stávajících programů. V podstatě jde o konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků, které mají být posíleny. Také se to týká vzdělávání a celoživotního učení. A myslím si, že Evropská komise eh, myslím, si vede velice dobře v této eh, oblasti v rámci té sporadenské sítě, kterou má. To je, myslím, dobré a eh, celoživotní učení je důležité pro rozvoj demokracie v Evropě. Také jde o výměnu Eh, a kontakty mezi mladými podnikateli, to je ten Erasmus Young Entrepreneur, tedy pro mladé podnikatele. Jde o to, abychom to internacionalizovali, tento problém, když proběhla taková první testovací fáze, dobře se ovětšila a celosvětově je zájem na tom, tedy vyměňovat se eh, zkušenosti a skontaktovávat se s mladými lidmi v rámci tohoto programu. A myslím si, že pro mladé lidi je vždy krásné, když mohou poznat také jinou kulturu než svou a v tomto smyslu podporuji požadavky, které jsme dali do textu a pouze sděluji, že překlady budou hotové do 3. října, kde budete možnosti, mít možnost se s nimi seznámit na webových stránkách našeho výboru pro rozpočet. Děkuji. Merci. Merci. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci vašeho návrhu stanoviska. Stínový zpravodajové kolegu Deutsche tady nevidím. Za EPP pan Rybik už vyjádřil stanovisko. Paní Guardia Sabal, v tomto případě jste stínovou zpravodajkou. Ano, pane předsedo, toto ano, je na mě, ale také toho nemohu mnoho říci, protože v podstatě souhlasíme s linií pana Rybiga. Jenom jedna věc, která mě není úplně jasná, jsem pochopila, jaký byl problém s těmi čísly a ta konverzace, kterou měl s komisí, aby se změnila alespoň ta část, která nebyla přidělená a pan Rybik to řešil, tak nevím, jestli se to mělo udělat tak, že se čísla pozměnila, aby část toho programu byla nepřidělená nebo jak to tedy bylo. Ale jinak obecně s linií pana Rybika souhlasíme. Děkuji, paní Gardia Sabal. Paní Jatemaky pověřila pana Depreho nějakým vzkazem. Já se budu opravdu přísně držet mandátu, který mě byl dán, pane předsedo. Děkuji panu Rybikovi. Víte, každý ví, že toto je program, který má velký význam pro naši frakci. Já bych rád zdůraznil, že z těch pozměňovacích návrhů pana Rybiga vyvozují dvě věci. Myslím si, že zajímavou eh, věcí je ten návrh eh, podpory malých a středních podniků z hlediska konkurenceschopnosti a pak další věc, eh, Erasmus pro učně a návrh udělat z toho nebo reformovat takto Erasmus pro mladé podnikatele, aby vlastně z Erasmu mohli čerpat mladí ze všech eh, oblastí činnosti, aby se to vlastně stalo součástí života mladých generací. Děkuji, pane Dobré. Kdo další chce vystoupit? Pokud dovolíte, tak já bych rád řekl, že jsem velmi rád, že Erasmus má být rozšířen na mladé podnikatele. A vrátit se k pilotním návrhům, které jsme přijali dnes dopoledne protože jeden, který jsme schválili, se týká něčeho, co bylo schváleno nebo co bylo zahájeno v MIT ve Spojených státech. Jedná se o mladé inženýry, kteří mají nějaký projekt, který chtějí konkretizovat a potřebují k tomu specializované, sofistikované nástroje, třeba třírozměrnou tiskárnu a jiná zařízení. Jedná se tedy o to, že díky stipendiím Erasmu mohou na tři či na šest měsíců někam odjet, aby se pokusili konkretizovat svůj projekt. A to je ta sítě Makers. Já bych byl rád, kdyby náš eh, výbor opravdu schválil celý seznam těch eh, projektů a tento je mezi nimi. Pan Rybik, na závěr. Nejprve děkuji za vaši podporu, co se týče účelové navázanosti. Jsme v kontaktu s komisí. Já bych eh, tu účelovou navázanost rád tady viděl za parlament, abychom mohli vidět, že budeme moci spolu vytvářet Eh, takovýto program a ta nenavázaná část účelově by měla být redukována, ale možná, že by nám k tomu něco mohla říct ještě komise, jak v současné době ona na celou situaci nahlíží. Alors, monsieur Rel, comment voyez-vous les choses? Takže, pane, jak vy nahlížíte na celou věc? I have no further information. Nemám žádnou další informaci. A pane Rubigu, ale samozřejmě budeme pokračovat ve výměně informací a budeme reagovat na vaše otázky. Nous allons en rester. Takže Můžeme říct, že pozměňovací návrhy by měly být předloženy do 18 hodin 10. října. Výbor pro rozpočet bude je projednávat 5. listopadu a teď paní Gardia Zabal. Maritimní program, program pro eh, rybolov, Evropský námořní a rybářský fond. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Hm, telegraficky to vezmu. Tři Eh, poznámky. Za prvé, eh, samozřejmě zahrnou trvale udržitelné cíle tisíciletí, které velice souvisí právě s tímto námořním a rybářským fondem. Za druhé, respektování čísel současného finančního rámce. Hmm, tady jsme o tom diskutovali s odpovědnými zástupci na komisi. Ten návrh komise jde trošku nad rámec těch cílů, které jsme měli do posud pro námořní a rybářský fond a proto na doprovázení možnosti uskutečnění těchto nových cílů mm, v rámci modré ekonomiky jsme se domnívali, že bychom měli navýšit o 10 tu částku. Druhý návrh, jelikož Evropský parlament navyšuje výdaje do, klimati- do boje s klimatickými změnami o 30%, tak tento fond, který obzvláště souvisí s tím, tak navrhujeme 35%, abychom kompenzovali jiné fondy, které takového navýšení eh, na takové navýšení dosáhnou. Takže trvalé udržitelné cíle pro rozvoj o 10% navíc pro jejich dodržení a 30% pro boj proti klimatickým změnám. Děkuji mnohokrát, Aider. A teď se dívám na stínové zpravodaje. Jose Manuel Fernández tady nahrazuje Gonzálese Ponce. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky. Ne španělsky, ale pokusím se v portugalštině nahradit, paní zpravodajku. Můj kolega stínový zpravodaj z EPP zde bohužel nemůže mít. Je to kolega González Pons, kterého nakrezuje. On se omlouvá za to, že zde nemůže být a chtěl by poděkovat eh, za práci odvednou paní zpravodajkou a za návrh stanoviska. Paní Eider Gadiel Zabal sdílí její eh, názory, zejména ty obavy, které se týkají škrtů navrhovaných pro tuto politiku. To je jedna z mála výlučných politik Evropské unie, co se týče kompetencí. A také to jsou, samozřejmě souvisí s e, udržitelností, která je zásadní. A je to také propojeno s modrou ekonomikou a proto na, e, když se díváme na ten hlavní cíl, totiž abychom zachovali zásadní politiky, Pan zpravodaj souhlasí s tím, že tento fond je fondem, kde nemůžeme přijmout ty návrhy na škrty, které předložila komise. Je důležité, abychom měli dobrou spolupráci a pan zpravodaj o tom je přesvědčen, že bude mít dobrou spolupráci s paní zpravodajkou, což k, nakonec povede k plodným výsledkům. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Takže pan González Ponce takto vysloven hlasem Jose Manuel Fernandeže. Ptám se pana Depre, jestli má mandát pana Torvala. Ano. Pane, děkuji kolegyni eh, Gardia Zabal. Já když jsem se dívala na ty pozměňovací návrhy, tak se ptám, za vůbec hovoříme o rybolovu. Neboť téměř ve všech pozměňovacích návrhů se hovoří zejména o cíli e, udržitelného rozvoje, pak se hovoří o rovnosti mezi muži a ženami a také o integraci genderového rozměru do všech politik Evropské unie. Pak se tam hovoří o potřebě e, dosáhnout cílů COP21, což to vše cíle, které naprosto podporuji. Já s nimi souhlasím, těmi obecnými cíly. Co se týče těch procent, tak to ještě budeme o tom budeme diskutovat s kolegy. Uvidíme, možná z toho vznikne eventuálně nějaký pozměňovací návrh. Pan předseda, pan Rubik, Rubik si přeje vystoupit? Ano, já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce eh, Gardia Zabal. Myslím si, že předložila dobrou zprávu, právě modrá ekonomika bude v budoucnosti hrát mnohem důležitější roli než nyní. Dvě třetiny země je pokryto vodou. A proto je důležité se také zabíhat tím, abychom dosáhli tužitelného cíle číslo 14, což je čisté moře, které má být dobrým životním základem také pro eh, osoby, které žijí na naší zemi, protože třeba, aby oceány byly opět čisté, a ptám se, v rámci tohoto programu, je v rámci tohoto programu naplánováno i to, že se nějak budou odklízet z moří plastové odpady nebo rybářské šítě, které tam někdo ztratil, že bychom se o to starali a mm, snažili se tedy odstranit to největší znečištění na světě. Nejdřív by ho zanalizovali například prostřednictvím našeho programu Galileo nebo nějakým jiným satelitním programem, abychom si přesně zjistili, kde je to moře nejvíce znečištění znečištěno v, na naší planetě, abychom potom v rámci i oběhové ekonomiky ty plasty z toho moře dostázeli, dostat ven a dále je zpracovali. To si myslím by byla jedna z priorit i v rámci tohoto cíle udržitelnosti. Bylo by vhodné, aby tento program se postaral i o to, aby moře byla opět zde pro ryby a ne pro plasty. Děkuji panu Rybigovi. Tady ještě paní Gardia Zabal. Omlouvám se, ještě paní Toma. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych ráda eh, poděkovala paní zpravodajce a ještě bych dodala, protože těch 10%, ten požadavek těch dodatečných 10% je chválihodný a eh, plně koresponduje, to je třeba si uvědomit s tou novou kompetencí s tím novým cílem. To je ta modrá ekonomika. Je třeba si uvědomit, že 10% pro modrou ekonomiku je ve skutečnosti velice málo. Toto je program, o kterém víme, že je velice malý. Ve srovnání s ostatními strukturálními fondy ještě 10% z toho malého programu ve skutečnosti pravděpodobně eh, poslouží pouze nějakým studiím. Jinak vše, což Eh, pro, už to tady bylo řečeno, problém oceánu spočívá v tom, že máme často nedostatečný počet údajů a nemůžeme dobře rozvíjet modrou ekonomiku, což bychom měli jednak za cílen zajistit vlastně udržitelný rozvoj, ale také proto, abychom dosáhli cílů udržitelného rozvoje, které, o kterých se tady už hovořilo. Co se týče eh, udržitelného rozvoje, abych tomu něco dodala, nejenom ryborov. A tato politika je asi nejvíce politika rybolovu je nejvíce, nejvíce podléhá udržitelnému rozvoji. Veškeré ty eh, kritéria, která Evropská unie zavedla v této oblasti, právě cílí na to, aby se respektovaly oceány, respektovaly zdroje. Takže musím říct, že tato politika je vlastně příkladná, zasloužila by si mít lepší rozpočtové podložení než nyní musím říct, že ještě jednou tady vidíme, že tady se dává unie nové kompetence, nové cíle a zároveň se snižuje rozpočet. To je tedy další příklad toho a proto si myslím, že ve zprávě je to velice dobře uvedeno. Skvěle. Takže jde o to, jak moudře zmenšit, snížit rozpočty. To jste říkala a já to mohu podepsat. Protože společně máme zapovinnost dostat eh, veřejné výdaje pod kontrolu. Paní Gardia Sabal na závěr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny komentáře. A teď pár reakcí na pochybnosti pana Depréze nebo na to překvapení, že se tolik hovořilo o cílích udržitelného rozvoje a diskriminaci žen a klimatických změnách. Rybolovný sektor je možná jeden z odvětví, jedno z odvětví, kde je největší nerovnost a je důležité, aby se k tomu přistupovalo z tohoto hlediska. A proto jsem to chtěla zdůraznit v tomto stanovisku. Pokud jde o klima, Původní návrh Evropské komise je, že 25 výdajů věnujeme na klima. A proto v některých fondech eh, musíme se specificky snažit a navrhovali 30 eh, My jako parlament jsme navrhovali 30 eh, a teď to bylo navýšeno, tato specifická účast fondu na 35 pokud máte nějaké jiné návrhy, tak je předložte, já jsem připravena je prostudovat. Skvěle. Tyto návrhy mohou mít podobu pozměňovacích návrhů, které musíte předložit do 12 hodin 3. října. A 5. listopadu se bude o nich hovořit a hlasovat na zasedání výboru pro rozpočet. A teď má slovo kolega Velken který bude hovořit o European Solidarity Corps. Vážený pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, Evropský sbor Solidarity pro mladé lidi v Evropě, to existuje v Evropě již 20 let a mladí lidé se mohou dobrovolně účastnit a angažovat aktivit v Evropské unii. Evropský sbor Solidarity zaznamenal velký úspěch my chceme dát lidem, mladým příležitost angažovat se v šesti různých politických oblastech. Tento program je nesmírně důležitý. Ve svém stanovisku jsem zejména změnil tři věci. Za prvé, i já jsem eh, přizpůsobil eh, částky konstantním reálným cenám. Také já jsem ještě znovu zdůraznil, že Evropský sbor Solidarity se účastní odstraňování boje proti diskriminaci, musí přispívat k politice rovnosti, musí tady být vyrovnané zastoupení účastnic a účastníků a za třetí jsem také zdůraznil nezbytnost souladu s trvale udržitelnými cíly tisíciletí a proto jsem cíle v tomto stanovisku mm, přizpůsobil. Otázku znovu zaměstnávání jsem nechtěl tady znovu mm, rozvádět. My už jsme o tom hovořili před 14 dny ve Štrasburku No, byl veliký akt, že jsme dostali peníze na to, abychom tento program mohli nechat doběhnout až do roku 2021, což ukazuje, že členské státy, eh, když existuje nějaký program, také ty peníze dají k dispozici a my teď hovoříme o letech 2021 až 2027. Je to tady naprosto nová koncepce a doufejme, že nebudeme muset zase se handrkovat o to, abychom měli pro ty mladé lidi dostatek peněz. A teď se těším na výměnu názoru s tak početně zastoupenými stínovými zpravodaji. Merci. Děkuji. Pan Novakov? Eh, toho zastupuje pan Fernández. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pan Novakov nemůže reagovat, protože nemůže být na dnešní schůzi. Děkuji mnohokrát za stanovisko, děkuji panu zpravodaji především eh, za jeho práci. Tato iniciativa je nesmírně významná pro podporu a hodnot Evropské unie, učení se, multikulturalismus a je to program, který také může pomoci podporovat velkorysost a sdílení. Stejně tak jako program Erasmus+. Poznat toho druhého, poznávat kulturní rozdíly, to může a mělo by, protože to je cílem tohoto programu, posílit a podpořit eh, identitu evropskou jednoho, každého mladého člověka v Evropě, aby se mladí lidé cítili jako Evropané sdílející stejné hodnoty. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji vám za tento apel za angažovanost mládeže, eh, která je slib na, pro Evropskou unii. A vy jistě, pane Depre, tady zastupujete kolegyni. No, nemýlíte se, pane předsedo. Já bych chtěl naprosto podpořit eh, to, co tady řekl kolega Fernandez, to myslím si, že všichni sdílíme. A jinak naprosto souhlasím s pozměňovacími návrhy pana zpravodaje, kterému děkuji za jeho práci. Inu, dobře, chce se vyjádřit ještě někdo další? Pane zpravodaji, vy jste okouzlil náš výbor pro rozpočet, pan Hovard. I love the way they translate my name. Pane předsedo, já jsem protože máme trochu času, tak jsem chtěl učinit politickou poznámku k těm dobrovolným programům, jako je tento. Já si myslím, že jsou důležité, že vybavují lidmi zkušenostmi, které by jinak nezískali. Ale vždycky se tak trochu obávám, že a, a když jsou tyto programy, podporované nevždy dosáhnou toho cíle. Poslední věc, kterou byste mohl mít, když, já když jsem byl mladý, tak takovéto programy nebyly, ale důležité je, aby tyto programy nejenom byly zachovány, a aby hlavně nebyly určeny jenom pro střední třídu. A Jinak by to bylo plítvání penězi, takže já mm, z celého srdce doufám, že tyto programy budou růst, eh, že jsou nadějné, ale je třeba, mm, aby se pečlivě monitorovalo příslušníci jakých sociálních vrstev budou mít tu šanci se těchto programů zúčastnit jak z etnického, tak z genderového pohledu, tak z pohledu prostě mm, sociální vrstvy. Děkuji vám mnohokrát, pane Hovarde. Tak, můžete zakončit tento bod, pane Verlkene? Ano, děkuji vám. Sdílím to, co právě řekl předřečník a myslím si, že toto právě jeden z programů, eh, který může zasáhnout celou tu pestrou šíři mladých Evropanů. Je tady široká nabídka, různé praxe, stáží, působení, eh, všude možně, celá paleta oblasti je tady pokrytá. Já si myslím, že právě tím je umožněno, eh, aby se to účastnili zástupci z nejrůznějších vrstev společnosti. A jsem rád, že tady máme vlastně všichni k tomu tak pozitivní názor na ten program. Děkuji. Bien, c'est certainement un avis très largement ano, to je jistě široce sdílený názor. Pozměňovací návrhy do 12 hodin 10. října na výboru rozpočet se bude hlasovat 5. listopadu Vážení kolegové, dostáváme se na závěr našeho zasedání. Máte někdo něco do různého? Nevidím nic takového. V tom případě bych vám rád řekl, že se opět sejdeme 8. a 9. října v Bruselu 22. října. bude mít společné zasedání Bač a Ekon ve Štrasburku a 22. října opětovně společné zasedání Bač a Ekon ve Štrasburku. A a pak jeden týden, který je tak trochu mm, obtížný pro výbor rozpočtu, protože tam bychom se měli zaobírat všemi pozměňovacími návrhy, abychom hlasovali o, našich, o našem návrhu rozpočtu pro nastávající roky. To bylo trochu stíženo tím, že se musíme také vyslovat ke stanovisku a k, fin, k víceletému finančnímu rámci. A co já vím, tak je to 20, je to 27 programů, které bychom měli proskoumat během těchto tří dnů. A možná si to ještě tak zcela neuvědomujete, ale Hmm, všichni spolupracovníci výboru pro rozpočet jsou pod ohromným tlakem. Oni vynikajícím způsobem připravili naši práci a dovolte, abych jim z celého srdce vřele poděkoval za jejich profesionalitu, za jejich inteligenci, za jejich angažovanost, za jejich energii a za neutuchající optimismus. A dovolte, abych rovněž poděkoval politickým poradcům nejrůznějších skupin. Děkuji vám všem, děkuji zpravodajkám a zpravodajům i stínovým zpravodajům a ukončuji naše zasedání a přeji vám hezký zbytek týden, týdne.